otázka k ústnímu zodpovědění pro radu na téma rozšíření působnosti kapitoly 1 řízení Brusel 2a na registrovaná partnerství. A rovnou bych tedy dal slovo paní poslankyni Evelyn Gebhardt, naší kolegyni a za komisi Následně vystoupí pan komisař. Pět minut. Děkuji, milé kolegyně, kolegové. 18. ledna letošního roku jsme přijali velmi dobré rozhodnutí na dobrém základu Evropské komise k úplnému uznávání a provádění věcí v manželských eh, záležitostech a odpovědnosti za děti. Byla jsem tomu ráda mm, eh, díky tomu, že v jednom z eh, mých návrhů předchozí zprávy je tam bylo leco začleněno. Je to dobrý zákon, je tam více právní jistoty, rychlejší rozhodnutí a to je velmi důležité, zejména pokud jde o péči o děti. Ovšem návrh Evropské komise má jeden e, zcela zásadní háček, protože se týká pouze sezdaných párů a registrovaná partnerství zůstávají e, vně tohoto rámce. A to je nesnesitelné, nesnesitelné, pane komisaři, protože Čím eh, dále, tím více eh, registrovaných partnerství v Evropské unii existuje a ehm, stále méně lidí uzavírá manželství. Společnost se mění a životní styl v Evropské unii se mění. Ovšem Evropská komise asi eh, zavírá předtím oči a to je nepochopitelné. Je to nepochopitelné. Ale bohužel, jelikož je to vlastně přepracovaná směrnice a ti, kteří nevědí, co to je, je to to, že Evropský parlament může měnit pouze ty články, které změnila i Evropská komise. To znamená, že jsme vlastně nemohli pro um, rozsah působnosti předkládat pozměňovací návrhy. My jako Evropský parlament jsme se nemohli postarat o to, aby tento zákon byl rozšířen i o registrovaná partnerství. A to je, myslím, krok zpět, velký krok zpět ze strany Evropské komise. A podívejte se přece, podívejte se přece na vlastní eh, čísla Eurostatu, eh, která Evropská komise sama eh, zhromažďuje. Dochází ke stále nižšímu počtu uzavřených manželství a stále více lidí má registrovaná partnerství. Takže proč, proč by lidé, kteří se rozhodnou pro registrované partnerství, neměli mít stejná práva, stejný přístup jako manželé? Proč? by lidé, kteří v 19 zemích Evropské unii už um, tohoto, tohoto mohou využít a dokonce i adopce eh, jsou uznávány. Proč jsou tedy vyloučeny právě z těchto práv. A proto se táží Evropské komise, proč jste registrovaná partnerství nezačlenili do vašeho návrhu Brusel 2. Nevnímáte potřebu úpravy ve vztahu k registrovaným partnerstvím v rámci Bruselu 2. Eh, vidíte jako komise, nebo nespatřujete jako komise ve vyčlenování registrovaných partnerství diskriminaci? Já říkám ano, je to diskriminace a vy jste přece strážkyní eh, evropských zákonů a eh, máte předcházet diskriminaci, ale toto diskriminace je. Takže by se to mělo napravit, pokud ne, proč ne a pokud ano, kdy. Je to vlastně velká ztracená šance. A já jsem napjatá, jak se vyjádří eh, kolegyně, kolegové eh, z pravé strany tohoto parlamentu, kteří se do poslední chvíle snažili zabránit tomu, aby se tato otázka dostala na plenární eh, zasedání Evropského parlamentu. To je také moje otázka. Proč neakceptujete to, že lidé, kteří se rozhodli pro registrovaná partnerství, nemají mít ta stejná práva, i když jsou v naší společnosti veřejnosti přítomní. Pane eh, komisaři, vy v oblasti digitalizace platíte za jednoho z pokrokových, eh, otevřených světů. Eh, někoho, kdo říká, že musíme náš řád přizpůsobovat dnešnímu, dnešní době. Takže jsem skutečně napjatá, jak odpovíte na tuto otázku, protože to, co zažíváme v této věci, je skutečně zaostalé a není to přijatelné. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan místopředseda Anzik, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, že e, zmiňuje tuto otázku registrovaného partnerství v souvislosti s přepracovaným zněním e, návrhu nařízení Brusel 2 a tady tento návrh předpokládá přeshraniční řešení v případě rodinných záležitostí a snaží se nabídnout ochranu dětem. Náš návrh eh, se snaží řešit určité nedostatky v oblasti rodičovské odpovědnosti. Parlament už na toto téma poukazoval v minulosti a nyní požaduje urgentní kroky. Jak parlament konstatuje, tak my jsme nenavrhli změny těch manželských záležitostí tím, že bychom například umožnili párům zvolit soud, který je bude rozvádět a rozšířit působnost na eh, partnerství či registrované partnerství osob stejného pohlaví. Výsledky konzultace s veřejností, které vedla komise, nám neposkytly dostatek důkazů o tom, že je potřeba urgentně eh, změnit a ošetřit tuto záležitost. Naše vyhodnocení věci bylo takové, že nenastala správná doba měnit tato pravidla. Klíčový cíl eh, nové verze nařízení Brusel 2a je výrazně zvýšit ochranu dětí, které se nacházejí ve složitých situacích. To je něco, co je potřeba naléhavě řešit. Jsem rád, že parlament a komise mají společný cíl v přezrančních věcech, kdy chceme zabránit tomu, aby děti v přezrančních svazcích se stávaly rukojmími nekonečných sporů. Chceme také usnadnit eh, právní řízení pro eh, tyto svazky tím, že chceme zkrátit délku řízení a snížit náklady. A rovněž je velmi důležité to, že parlament i komise se snaží zajistit stejnou míru ochrany všem dětem. Já bych chtěl zdůraznit, že v našem návrhu eh, chceme zajistit, aby se zlepšená ochrana dětí vztahovala na všechny děti bez ohledu na eh, civilní statut jejich rodičů, bez ohledu na to, zda tato dvojice je sezdána nebo v registrovaném partnerství. Urychlená dohoda k této věci vyžaduje jednomyslnost na radě a zdá se býti na dosah. Komise chce i nadále se úzce zapojovat do vyjednávání s cílem zajistit dobrý výsledek, který bude přínosný pro děti. Děkuji. Um, děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Estara Sferagut. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Skutečně zásadním cílem Evropské unie je zachovat prostor svobody, spravedlnosti pro všechny a proto je zásadní mít také soudní spolupráci v rodinných záležitostech Evropské unie. A proto jsme v lednu předložili společně s kolegou Cvěvkou návrh na zlepšení této spolupráce v rodinných záležitostech, což znamenalo kroku předu, aby tady existovala větší právní jistota, aby tady nebylo mnoho prázdných míst, která vedou k různému zmatení, chaosu, ale aby se to stalo základním kamenem v této soudní spolupráci, aby byla jednotná řízení při rozvodech a pro řešení dalších rodinných záležitostech souvisejících s přehraničním stykem, které se stále zvyšují, jak víte. To znamená, že svobodný oběh také rozsudků, dokumentů a překonání spoždění, což mělo negativní dopad na nezletilé, které musíme chránit. Právem je, a komise už to řekla, že eh, mají tady členské státy eh, regulova, mm, které chtějí, aby toto bylo přeneseno i na registrované partnerství, některé ne a které, také mnoho párů, které již nevstupují do manželského svazku a mají stále více tedy dětí nesezdané páry. My se domníváme, že tato skutečnost by mohla ohrozit tu dohodu, která je nezbytná, aby se dosáhlo této spolupráce a samozřejmě zásadou je zejména ochrana nezletilých. Děkuji a není paní poslankyně Vioty. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji panu komisaři. Tato otázka je opravdu mimořádně důležitá záležitost pro evropské občany. Je jenom velmi málo takových témat, kde Evropská unie má možnost nějakým způsobem uplatnit upravovat eh, občanské věci a jedno z nich je právě nařízení Brusel 2a, které upravuje eh, rodičovskou odpovědnost v přeshraničních situacích. Já si myslím, že v rámci eh, Bruselu 2a bychom měli zahrnovat všechny páry. Je potřeba si uvědomit, že to je etická záležitost. Nemůžeme mít Evropu, která funguje jako nějaký etický stát. Musíme mít Evropu, která chrání svoje občany. Vy mluvíte o tom, že je potřeba zejména chránit děti, chránit potomky v těchto dvojicích. V rámci našeho eh, světadílu dochází ještě k mnoha diskriminacím a my, pane komisaři, o tom musíme hovořit a musíme se snažit bojovat s těmito různými formami diskriminace. My velmi často tady v tomto sále mluvíme o právním státě. Každé plenární zasedání se o tom zmiňuje. A tohle je jeden konkrétní případ, kdy Evropa může skutečně něco udělat. Takže, pane komisaři, nenastala skutečně chvíle o tomto se vážně pobavit. Nenastala Eh, skutečně správná chvíle to právo přiznat, protože to je zítra a ne včera. Děkuji. Pan Jurek, minuta. Pane eh, předsedající, paní panovi pos... Pane předsedo, dámy a pánové, rodina eh, spočívající mm, jaksi v monogamní, na monogamních párech, to je prostě kulturní záležitost, která převládá a proto by zde nemělo docházet k žádným zásahům, jenom proto, abychom eventuálně uspokojili nějaké individuální zájmy. Tato záležitost je soukromá. A zde se jedná o budoucnost našich národů a také o eh, blaho občanů. Komise by měla ozřejmit, že evropská politika nebude utvářena takovým způsobem, aby byly tyto zásady porušovány. To znamená, eh, v Chorvatsku a eh, jinde eh, dochází prostě k celé řadě věcí a jevů, které se týkají i jiných zemí v Evropské unii, ale je třeba zaručit pokračování rodinné tradice a na tom bychom měli také dále pracovat a zachovat tuto zásadu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, vážený pane uh, eh, místokomisaři. Mm, Já bych se chtěla připojit k tomu, co řekl pan poslanec Vilty, že teď je opravdu ta správná chvíle a měli bychom konat podle toho, co kážeme. My tady neustále mluvíme o právním státě, o právech občanů a nemůžeme už nadále ztrácet čas. Já si myslím, že komise uměle svázala ruce parlamentu tím, že použila tu metodu přepracovaného znění a myslím si, že to není fér. Nařízení Brusel 2a je zastaralé, mělo na pomáhat volnému pohybu rozsudku v manželských záležitostech, ale je už to opravdu zastará věc. Nenastala chvíle ho zmodernizovat, aby odráželo změny, k němž došlo v našich společnostech. Registrovaná partnerství v roce 2003 možná nepředstavovala něco zásadního, ale teď jsou už nedílnou součástí mm, manželské legislativy, takže Evropská unie by měla chránit i práva osob z těchto svazků. Děkuji.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 Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, Evropa, která bude dobře zacházet s dětmi, bude dobře zacházet s námi všemi. Nové znění nařízení Brusel 2 se snaží eh, dbát na zajištění co nejlepší situace pro děti bez ohledu na to, ze které země pochází dvojice jejich rodičů. Takovýchto dětí bude stále více dětí narozených párům, kteří žijí v různých zemích. Stále více dětí se bude rodit také v párech, které žijí v registrovaném partnerství, které nejsou sezdány. Je e, ostuda, když vidíme, jak i nadále část této sněmovny bojuje proti opatřením, která by posílala práva dětí nové nařízení bohužel se nevěnuje problematice registrovaných partnerství. Navzdory tomu, že v 19 členských státech, včetně Švédska, registrované partnerství e, existuje a běžně k němu dochází. Manželství je definováno jako svazek mezi mužem a ženou a to znamená, že status dětí v těch ostatních případech není jasný, není zřejmý. Jakým způsobem chcete zajistit ochranu dětí v těchto svazcích? Má komise v úmyslu rozšířit působnost na občanská partnerství. Děkuji. Thank you, Mr. President, dear Commissioner. Děkuji, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Já musím říct, že bohužel, bohužel stále ještě v dnešní době ne všechny členské státy zavedly stejné eh, manželství pro mm, osoby stejného pohlaví. To nemůžeme zajistit, to nemůžeme nutit, ale aspoň bychom měli zajistit rovnost E, svazků občanských vůči manželství. A pane komisaři, všechny ty argumenty, které jste tady řekl, nejdou proti tomu, aby registrované partnerství bylo zahrnuto do této legislativy. Já jediný argument, který tady skutečně vidím, je ten, že komise ustupuje těm vládám, které si nepřejí mít co dočinění s registrovaným partnerstvím. A já souhlasím s tím, co tady kolegové řekli. My přece bráníme právní stát, bráníme rovnost a myslím si, že teď je opravdu čas, aby Evropská komise v reálném čase ukázala svoji angažovanost v této věci. Takže zahrňme tam i registrované updated partnerství, protože všichni občané by měli mít stejná práva. Děkuji a dostáváme se k postupu Catch eye kde se přihlásila řada kolegů a slovo má pan poslan, paní poslankyně Petr Majan. Mike. Rozhodnutí komise částečně modifikovat toto nařízení bude vítáno členskými státy a občany Evropské unie, protože je zřejmé, že stávající rozsah legislativy o rodinném právu neupravuje tuto choulostivou problematiku uspokojivým způsobem. Eh, legislativa Brusel 2 eh, stanovuje vzájemné uznávání, ale ale rada nebude možná schopna schválit tento rozšířený rozsah, protože to není definováno v právních systémech některých eh, členských státy, státech a přímo to bude mít dopad na národní legislativu a jejich definice a bude to eh, odporovat principu subsidiarity. A proto vyzývám komisi, komisi aby nerozšiřovala tento rozsah, protože to způsobí dvojí legislativu a a rozšíří propast mezi státy, které regulují registrovaná partnerství a ty, které neregulují a tato partnerství. A to bude mít také neblahý dopad na adopce e, e, dětí. E, potřebujeme harmonizaci a nikoli rozkol ani tlak na členské státy. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, pane předsedo. Blahopřeji paní Gepard, protože předložila konkrétní a solidní argumenty. Prostě společnost se eh, hýbe, vyvíjí a modernizuje. Já také znám řadu eh, registrovaných partnerství a rodin tohoto typu, zejména eh, v rámci mladé generace. Nejdou prostě na matriku a nežení se, nevdávají se, neuzavírají sňatek, mají jiné priority. Možná, že se po 10-15 lety zase rozejdou a pak zůstanou děti na holičkách otázkách. Pane komisáři, nemyslel jste na přizpůsobení nařízení, protože jste tvrdil, že tady je studie, která to nepovažuje za nutné. Můžete nám předložit takovouto studii, která odporuje našemu požadavku, kolik dětí žije v takovýchto eh, partnerstvích, abychom měli nějak nějaký základ. Jen tak přijít a říci, eh, to nejde, nezměníme, protože to prostě eh, není potom potřeba, to nejde. Děkuji. Děkuji. Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat za to, že se tady diskutuje o tomto citlivém tématu a musím říci, že tedy s velikým udivem slyším, že štatut dětí v Evropské unii není upraven těch dětí, které Eh, žijí eh, v jiných tedy než manželských svazcích. A teď mě překvapuje jedno další, jedna další věc. Pan komisař řekl, že není možné, aby mm, děti eh, v registrovaných partnerstvích Mm, neměli upravenou eh, svou právní situaci, ale já bych to rád zopakoval. Tisíce dětí žijí, aniž by jejich rodiče byli sezdány. Paní Záborská. Dámla Záborská. Paní poslankyně Záborská. Sorry. Omlouvám se. Pane předsedo, Vážený pane komisaři, víme, že stejně tak jako v roce 2015 ani dnes neexistuje na Rada jednomyslná podpora pro rozšíření působnosti nařízení o spolupráci členských států v rodinných záležitostech na registrovaná partnerství. Opakuji zdůvodnění států, které byly proti. Cituji žádná iniciativa Unie v této oblasti by se neměla nacházet v konfliktu ani nepřímo se základními zásadami rodinného práva v členských státech. Důvod, proč se dnes touto otázkou zaobíráme, je na snadě vytvořit politický tlak na ty členské státy, které svou představu a manželství a rodině nechtějí přizpůsobit módním trendům. Naštěstí ani v Ev- nemá Evropský parlament žádnou pravomoc v této otázce a proto se divím, že dáváme vůbec prostor pro takovéto rozpravy. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan místopředseda. Prosím, pane komisaři. Uh, Mike. Vezměte si prosím pěkně mikrofon. Dovolte mi, abych vám opět poděkoval za vaši pokračující podporu eh, návrhu komise a za to, že jste tady hovořili o významných bodech jeho obsahu. V tomto stádiu komise nemá dostatek evidence pro to, aby mohla předložit návrh, jak pozměnit eh, ustanovení nařízení Bruselu 2a v manželských záležitostech a v rodičovských záležitostech, pardon, i když e, se snažíme zlepšit ochranu dětí, e, která bude platit pro všechny děti nezávisle na to, v jaké rodinné situaci žijí. Děti e, jsou v srdci této reformy Rozluka jejich rodičů je dostatečně obtížná pro ně. Oni si, zaslou, oni si zaslouží takové postupy, které vyjasní co možná nejrychleji jejich situaci, aby se přitom zohledňovaly jejich nejlepší zájmy. Eh, čili musíme urychlit pře- řešení přeshraničních případů a potřebujeme i nová pravidla velice rychle pro blaho dětí. Abych byl tedy naprosto jasný. Já jsem byl mezi iniciátory eh, práva občanského partnerství v Estonii a samozřejmě jsem hlasoval pro tento zákon v Estonsku. Ale nyní je naším cílem pomoci našim dětem co možná nejrychleji protože oni se nacházejí v obtížných situacích. A to je to, co už tady zaznělo. A řekli to jak poslanci, tak já ve svém úvodním projevu. Je třeba pomoci našim dětem, ale na to je třeba jednomyslnosti na radě. A když víme, že, při tomto problém, že zde by bylo velice obtížné dosáhnout jednomyslnosti, kdybychom rozšířili tento návrh, no tak proč bychom to dělali? Znamenalo by to, že bychom na, e, situaci naší děti ještě stížili. Proč bychom to měli dělat? To je moje otázka. Ale musíme na tom samozřejmě dále pracovat. Naprosto s vámi souhlasím, je třeba respektovat e, také ne se zda na partnerství. Děkuji vám mnohokrát, pane místopředsedo. Děkuji vám všem za tuto rozpravu, tím uzavírám tento bod a další.